Um, Dámy a pánové, vítejte na druhou společnou schůzi eh, výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a výboru pro průmysl, energetiku a výzkum a pan Buzek bude spolupředsedajícím. Eh, týká se to zprávy z vlastní iniciativy na cestě k di- jednotnému digitálnímu eh, trhu. To je jediný bod programu. Takže předpokládám, že tento program je přijatý, ano, takže tím můžeme velice rychle teď eh, přednést pár sdělení a to je, že se vysíláme naživo na webu, tlumočení do všech jazyků, kromě malštiny, slovenštiny a i výjima tedy, pardon, výjima eh, malštiny, slovin, slovenštiny, tedy slovenštiny a maďarštiny a eh, od poslední schůze bylo předloženo 1287 eh, pozměňovacích návrhů a to nepočítáme ty návrhy, které nám předkládají ostatní výbory prostřednictvím svých stanovisek, což znamená, že toto téma vzbuzuje obrovský zájem ze strany všech lidí na celém kontinentu evropském i e, z celého světa, takže děkuji a blahopřeji mm, spolu s pravodajkám, paní Kalasové, paní Gebhartové, děkuji všem stínovým a já jsem viděla eh, některé první návrhy kompromisních návrhů. Vím, že eh, vy pracujete velice tvrdě a snažíte se nalézt kompromisy a dohody tam, kde to jde. Zpráva bude projednána a přijata na společné schůzi. Pro každou společnou schůzi máme zvláštní program. Tyto eh, schůze vždycky E, e, jsou zavedení obou předsedů a i e, my na dnešní schůzi jsme naplánovali dvě hodiny, já budu předsedat prvnímu kolu a pan Buzek bude předsedat druhému kolu diskuze. Takže prosím, bych ráda vás požádala, že pokud máte zájem o slovo, tak prosím to sdělte co nejdříve, tak aby sekretariát Eh, vás nepřehlédl, možná byste mohli mávat cedulí a někdo tady na pódiu tedy mm, to zaregistruje a až vás vyzveme, tak samozřejmě eh, se budeme snažit eh, vždycky to rozložit mezi členy obou výborů a různých politických skupin. Takže tu diskuzi budeme snažit se takto, us, takto směřovat. A jak další výbor je eh, Libe, kultura a zaměstnanost. Já předám eh, m, mm, mm, slovo panu Buskovi, aby on přednesl svůj úvod a poté začneme s první výměnou názoru. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste přišli. Já nemám co doplnit, kromě toho faktu, že naši spravodajové a stínoví spravodajové, já myslím, že ti nemusí mávat cedulkama, protože je samozřejmé, že budou mít jako první možnost promluvit. Děkuji, že jste tedy přišli a já myslím, že my jsme hezkým příkladem spolupráce mezi našimi dvěmi výbory, a poněvadž jsme kompetentní, oba výbory jsou kompetentní za Eh, digitální trh, digitální unii do budoucna a já myslím, že to se týká ale ještě dalších výborů, dejme tomu 4-5 výborů, takže je dobré, abychom vytvořili takový klaster těchto všech dotčených výborů, abychom eh, eh, jak si dobře reagovali na návrhy komise, protože i komise pracuje hm, prostřednictvím takových klastrů, kde, protože komise má několik místopředsedů eh, s různými kompetencemi, takže i my v parlamentu musíme reagovat na tu novou formu spolupráce v komisi. Děkuji, paní předsedkyně, a prosím, máte slovo. Takže ještě bych možná měla zmínit, že jsme se právě sešli i s e, předsedkyní a členy výboru pro kulturu a my se snažíme o to uspořádat eh, společné slyšení na téma geoblockingu. Takže tady budeme neustále s nimi ve spojení. Paní Kalas a paní Gebhardt. Kdo začne jako první? Tak, paní Kalas, prosím. Thank you. Uh, thank you for... Děkuji. Děkuji za úvod. Nebudu opakovat eh, Eh, jaký obrovský počet pozměňovacích návrhů jsme obdrželi a chci poděkovat kolegům za velký zájem o toto důležité téma. Já myslím, že je důležité, co řekne parlament prostřednictvím této zprávy, protože my v podstatě také spolu utváříme Eh, tu strategii eh, jednotného digitálního trhu. Proto se snažíme dodržet všechny deadliny, termíny, tak abychom mohli ovlivnit celý ten proces, kterým teď prochází Evropská komise. Samozřejmě snažili jsme se začlenit maximum pozměňovacích návrhů a maximum priorit, ale zároveň se snažíme i aby ta zpráva byla dobře koncentrovaná, zaměřená, aby to nebyl takový vánoční stromek, eh, stromeček zbožných přání a nakonec by se to všechno tak nějak rozplizlo. Eh, v této zprávě lze zmínit spoustu věcí, protože to se dotýká eh, všech sektorů ekonomiky, veškerých možných aspektů našeho života ale my jsme se zaměřili na tři pilíře této strategie a teď pracujeme na kompromisech, u stávajíc, které se týkají stávajících odstavců této strategie, tak aby ta zpráva měla svou strukturu. Ve druhé fázi, poněvadž ten proces bude pokračovat, tak zvážíme, jaké další odstavce bychom měli doplnit. To se týká také i investic do počítačové zabezpečení. To je jedno z témat, o kterém by třeba jednat. A <clears throat> potom telekomunikace. Také ano. Je třeba zajistit, aby ten regulační rámec aby tedy byl dostatečně motivační pro soukromé investice a většina frakcí podpořila myšlenku, že hospodářská soutěž konkurence musí být motorem pro investice. Realita je taková, že velké firmy e, pořád spíše se zaměřují na vnitrostátní investice a ne pan evropské investice. To znamená, že mm, mm, potom i v té zemi je vždycky méně operátorů, což má špatný dopad na konkurenci a spotřebitele. Další druhé téma Eh, myšlenka posílit roli eh, regulace, vytvořit eh, jednoho regulačního, vytvoření jednoho regulačního orgánu v Evropě, to není příliš populární myšlenka, ale tady nejde o to nahradit stávající regulační úřady, ale mít takový nadhled nad celým evropským trhem, když hovoříme o neutralitě sítě, o všech těch aspektech evropského trhu, tak tam musí být někdo, kdo nad tím bude dohlížet a eh, eh, kdo tedy bude mít ten odstup, ten nadhled. Potom digitální transformace průmyslu. To je bod, který je důležitý pro výbor ITRE a hodně kolegů podpořila náš apel na komisi, vytvořit plán na podporu digitalizace průmyslu. Ten princip eh, jednou eh, jednorázové registrace. Eh, většina kolegů to podporuje. To musí být i důležité, to je takové nosné téma pro uh, Eh, služby i government elektronického fungování státu. Potom zde máme pozměňovací návrhy, které také podporují návrhy týkající se těch inovativních ekosystémů, podnikatelských modelů a nesmíme zapomínat na to, že eh, malé střední podniky nebo ty tzv. startupy přichází s novátorskými myšlenkami a tyto podniky musí mít e, určitou důvěru v to, že mm, to stojí za to. A nové technologie, startupy, malé podniky nebudou investovat, pokud nebudou mít pocit, že e, v ně e, politici nebo příslušné orgány nevěří, takže třeba jim vyslat ten signál. Potom platforma. Jsem ráda, že řada pozměňovacích návrhů zdůrazňuje eh, různorodost platform. Různorodost platform. Skutečně to je to, co vytvořilo digitální ekonomiku a to je to, co ji umožnilo. A také i ten přístup, že pro všechny lze aplikovat stejný metr, to nebude fungovat. Kolegové správně zdůrazňují, že máme již legislativu, která se týkají platform, ale to je z pohledu ochrany osobních údajů, z pohledu ochrany práv spotřebitele pouze. Dále pozměňovací návrhy, které eh, se nezaměřují na platformy, ale na eh, služby, na poskytovatele služeb na platformách. To také vítáme, protože jinak bychom ten mm, problém pojali pouze z jedné stránky. To bylo milné. Od platform je dobré se přesunout k takzvané sharing economy. Řada pozměňovacích návrhů zdůrazňuje příležitosti té sdílené ekonomiky a že je třeba podporovat inovace. Některé pozměňovací návrhy zdůrazňují dopad sharing economy eh, pro spotřebitele. To je důležité. To je zásadní. Možná eh, tady jedna věc, která nás trochu děsí. Eh, spotřebitelé si vzájemně důvěřují a více a více mm, spolehají na ty různé nástroje nápravy, které existují. Pokud tedy eh, nejsou spokojeni, tak spolehají na to, že budou mít možnost nápravy. Takže víme, že to je těžké tady asi se dohodnout, ale budeme muset se dohodnout na určitém kompromisu, protože tady jde o služby pro spotřebitele. Já vím, že mám pouze 7 minut, takže nebudu hovořit o dalších aspektech a pozdělacích návrzích, ale to jsou ty body, které jsem chtěla zdůraznit. Vítám veškeré úsilí všech stínových zpravodajů a také se těším na spolupráci. Ano, dobře. Takže teď začneme asi počítat minuty Evelyn Gebhardt. Äh, děkuji, děkuji. Já bych chtěla také poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří předložili své pozměňovací návrhy, které byly skutečně obrovským obohacením textu a které odrážejí rozmanitost toho, co se odehrává v této oblasti, oblasti digitálního rozvoje a co je třeba zohlednit. Již od samého počátku bylo jasné, že nemůžeme hovořit o všech tématech a to proto, protože máme příliš málo místa pro všechna ta témata, která by si zasloužila být zmíněna. Málo místa v našem textu a proto paní Kalas bude důležité a tady se trošku neschodneme ten text přeci jenom prodloužit, protože do něj musíme zahrnout veškeré ty rozdílné aspekty. A my jako Evropský parlament, a na tom mi velmi záleží, bychom měli představit takovou širokou perspektivu, široký pohled na tyto věci a ukázat komisi, O čem je třeba hovořit? Mám tím na mysli ty věci, které například Evropská komise nezmiňuje, neboť to eh, si myslím dlužíme občanům a občankám Evropské unie. Očekávají od nás, že odvedeme komplexní práci a proto se nechci od samého počátku omezovat počtem znaků či nějak jinak. Chci skutečně mít z textu vše důležité do té míry, jak to bude jen možné. Veškeré ty pozměňovací návrhy, které předkládají a ukazují ty nové aspekty, je nutné zapracovat. A myslím si, že co je celkově velmi pozitivní, to je to, že linie, kterou jsme dostali do našeho návrhu zprávy, představuje pozitivní přístup. To, že potřebujeme pozitivní přístup vůči digitálnímu světu a také to, že chceme zajistit to, aby obohacení, které vyplývá z digitálního světa, jeho vývoje, inovace, kreativita, nové ideje, start-upy, že toto vše my musíme podporovat, zajistit, aby to pokračovalo vpřed. A rovněž musíme zajistit, aby veškeré příležitosti, které nám přináší digitální svět, byly skutečně využity. V některých bodech se velice dobře shodneme zde v našem parlamentu. K tomu například patří neutralita sítě, o tom právě hovořila paní Kalas, kde my jasně říkáme, že do této věci je třeba vnést jasno v budoucnu. A rovněž nám dobře vyplynulo, že co se týče ochrany údajů a dalších otázků, že i zde, otázek, že i zde musíme pokročit před a že si myslíme, že je to nutné. Ovšem nechci zachrývat a to je taková druhá část mých dnešních úvah, že ještě existují některé oblasti, které třeba prodiskutovat mezi jednotlivými politickými skupinami a také mezi paní Kalas a mnou. K tomu patří například oblast telekomunikací, ve které my prostě máme rozdílné názory a patří to tak, platí to také pro oblast e-government s tím, s tou zásadou one for one i zde v parlamentu je potřeba, myslím, to prodiskutovat, co se tím vlastně míní, co můžeme aspektovat a co ne. Takže o tom budeme muset ještě velmi hovořit mezi sebou zde v parlamentu a také musíme ještě prodiskutovat oblast smluvního práva. I zde panují mezi námi různé názory. I to musíme ještě do detailu prohovořit a i zde jsem velmi napjatá, co nám brzy předloží v této oblasti Evropská komise. A mám také například na mysli to, jak se chceme postavit ke směrnici o službách, jak to s ní bude vypadat dále. Někteří říkají, že bychom ji měli znovu otevřít, ale já si myslím, že to není vhodný způsob, jak bychom měli postupovat. Je třeba, abychom pomýšleli nejdříve na implementaci práva v členském státu, zajistili ji dříve, než budeme předkládat vykládat nějaké nové právní předpisy. Nemá smysl něco přepracovávat, když to původní ještě vůbec nebylo implementováno. A v této souvislosti si musíme také zvážit, jak upravíme oblasti hospodářského rozvoje. Zda vše, co je antidiskriminační, chceme pokrýt pouze směrnicí o službách, či zda do toho zahrneme také právo hospodářské soutěže a silněji se na něj soustředíme v rámci našich debat. To jsou, myslím, věci, které se skutečně ještě musí prodiskutovat zde mezi námi v parlamentu. A nyní k tématu platformy. Tam je jedna záležitost, ve které se shodneme, paní Kalas, a to je, že existují skutečně velmi různé formy platform, že tedy nemůžeme mít onu jednu definici platformy, a to proto, že platformy jsou skutečně velmi různé, mají různé přístupy ke službám a dalším věcem. Nabízí například e, služby vyhledávací, to jsou ty vyhledávače, pak tam máme služby jako je Uber nebo Clickworking, to jsou tři zcela rozdílné oblasti a tím jsem pokryla pouze velmi malou část různých platform. A proto my velmi rozhodně si budeme muset zvážit, jakým způsobem chceme v těchto jednotlivých eh, oblastech postupovat. A tady, myslím, je jedna věc, na kterou bychom se mus, měli, či na kterou se musíme nutně silněji zaměřit v naší zprávě. A to proto, že tam naprosto chybí. Zejména naprosto chybí ve textu Evropské komise. A to je hodnocení dopadu také na svět práce, na sociální práva, na život občanů, na celý život společnosti. Toto v návrhu Evropské komise vůbec nenalézáme. Ovšem, my nemůžeme nabídnout nic, skutečně nic v Evropské unii, pokud budeme zohledňovat pouze ekonomické aspekty. A ten druhou, tu druhou důležitou část, která je důležitá pro to, abychom byli úspěšní, totiž občany pokud je nezohledníme. Zohlednit je musíme a musíme zohlednit i jejich sociální práva. Na toto se musíme více soustředit, aby naše práce byla skutečně kompletní. Neboť já jsem vždy vycházela z toho, a to jsem vždy zcela jasně projevovala i v rámci směrnice o službách, že eh, hospodářská politika na jedné straně a sociální politika na druhé straně nemusí být protiklady. Naopak, že musí být mezi sebou propojeni, tak, abychom jako úspěšnou, eh, promiňte, společnost byli úspěšní. A to musíme nutně vyjádřit i naší zprávou. Vše ostatní by byla zrada občanů Evropské unie. A proto jsem nyní velice napjatá a těším se na to, co eh, k této věci podotknou kolegové a kolegyně. Děkuji. Takže dalším řečníkem a budou zástupci jednotlivých politických skupin, zpravodajové a stínoví zpravodajové z každého výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat oběma zpravodajkám paní Kalaši, paní Gebhorn, za spolupráci se sekretariátem, se stínovými zpravodaji, s poradci a tak dále. Eh, zdá se, že máme před sebou nabité týdny ve chvíli, kdy budeme řešit kompromisní návrhy a pozměňovací návrhy. Ráda bych upozornila na pár témat, která jsou důležitá pro naši skupinu, která se také objevují v našich pozměňovacích návrzích. Za prvé, z pohledu ITRE jsme předložili pozměňovací návrhy tak, aby se posílil důraz na průmyslovou základnu. Správně říkáte, že digitalizace významně přispěje k růstu a vytváření pracovních míst v Evropské unii a já myslím, že v této zprávě se musíme soustředit právě na tento aspekt, to je tedy velmi důležité. A to se týká jak těch tradičních průmyslových odvětví, jako je doprava, výroba, energetika, ale i dalších, jako je například, jako jsou veřejné služby, vzdělávání a podobně. Zároveň se musíme zamýšlet i nad tím, jak průmysl může pomoci s digitalizací společnosti. Může například, a to například formou vytváření nových obchodních modelů nebo služeb. A pozměňovací návrhy EPP se také opakyně, opakovaně vracují, vrací k objemu regulace. Říkáme, že na jedné straně je důvěra v tom digitálním světě důležitá, na druhé straně to no, nesmíme s regulací přehnat. Takže i když bude třeba provést celou řadu reform, aby vznikl jednotný evropský digitální trh, Zároveň musíme být opatrní na to, abychom nezvyšovali regulatorní zátěž. Naopak měli bychom se snažit o její snižování, tedy jak té regulatorní, tak té administrativní zátěže. Tam, až budou postupy harmonizovány nebo začne platit nová legislativa, tak tedy eh, tato nová legislativa by měla nahradit starou, ale neměla by být nad rámec toho, co už máme. To je samozřejmě velká výzva pro členské státy. Další téma. Digitální zboží a služby. My je často vnímáme jako něco odlišného, měli bychom však k ním přistupovat stejně jako k tradiční formě eh, zboží eh, a služeb a i tedy v té zprávě rozlišujete mezi digitálním a digitálním obsahem, ale já si myslím, že bychom se k tomu měli stavět stejně. My tedy se těšíme na spolupráci se všemi eh, stínovými zpravodaji a těšíme se na ještě lepší zpracování. Filip Živan. Filip. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve já chci poděkovat obou zpravodajkám za velice inteligentní eh, práci, za co jim děkuji. A poněvadž jsme se sešli několikrát ohledně tohoto tématu, tak bych si dovolil upozornit na absolutní nutnost vzhledem eh, k tomu, že to téma je velice technické, tak jde o to, abychom ty kompromisy měli brzy. Já neskrývám, méně než 24 hodin, aby člověk prošel stovky návrhů, včetně kompromisu, tak to asi e, se nepodaří. To prostě nejde. Takže to chci připomenout. A pokud jde o ochranu spotřebitele a další body, tady již několikrát bylo řečeno e, toto. Za prvé, je třeba, aby zpráva ukázala, že digitální svět je příležitostí a ne, že to je nebezpečí. Takže ten tón musí být pozitivní. Druhý bod. Ochrana spotřebitele. Vše závisí na důvěře eh, eh, spotřebitele v digitální svět, pak to bude fungovat. Obecná filozofie je taková, že spotřebitelé musí být chráněni stejně, jako když si kupují online, jako když si kupují offline. To je obecná filozofie a potom uvidíme, jak se to bude aplikovat. Je třeba mít eh, ochranářský eh, eh, rámec pro prodej po internetu zatím nemáme, zatím je tam vákum. Pokud jde o prodej hmot, hm, hmotných předmětů, tedy po internetu, tak zde čekáme i na výsledky e, e, studie o ochraně spotřebitele a já myslím, tady se obracím na komisi, asi je, e, bylo by špatné tedy přijímat nějaké předpisy předtím, než dostaneme na stůl studii o skuteč, zkušenostech Ochrana spotřebitele, to se také týká geoblockingu. A zde chci poděkovat všem, že zde udělali rozdíl mezi oprávněným geoblockingem, třeba když existují různé vertikální dohody na dané teritorium, a potom neopodstatněného geoblockingu, a to je tarifní diskriminace, což je neakceptovatelné. Je třeba s tím skoncovat a také si myslím, že bylo zajímavé, abychom znali výsledky šetření komise mm, o o elektronickém e, sektoru. E, a potom i přenositelnost obsahu, to je další věc. A interoperabilita, to je třeba mm, propagovat e, s tím, že ale s tím je spojena další věc a to je respektování ekonomických modelů, které se opírají o teritorialitu. A paní předsedkyně, ještě bych měl spoustu věcí na srdci ale ještě budou další příležitosti, abychom se sešli a e, jednali, diskutovali. Děkuji za vaši práci a závěrem chci zdůraznit, že ty kompromisy musíme dostat co nejdříve. To půjde. So from the socialist group now Mia Petra. Nyní za socialisty. Děkuji. Je tedy dobré, že opravdu proběhla diskuze k této věci. Na začátku jsem byla zklamaná tím, eh, že tady ten důraz na digitalizaci průmyslu není dostatečně zdůrazněn. Na tom ještě musíme pracovat a já doufám, že to tedy prohloubíme. Ovšem nelze se omezovat pouze na jednotný trh od Evropy a od parlamentu. Toho lze čekat více. Jestliže souhlasíme s tím, že digitální éra znamená i společenské změny, proč se nepřiznat, že to bude mít dopad na naši společnost a že se na to musíme připravit? A to je tedy něco, co bychom měli řešit. Nestačí tedy řešit jenom tu stávající legislativu. Máme čas do ledna 16. na to, abychom lidem ukázali, že žijeme v současnosti a nikoli v minulosti. Včera jsem si všimla, že v některých oblastech tedy nemáme dost pozměňovacích návrhů, zvláště v těch specializovaných, nicméně musíme se zabývat především problematikou infrastruktury, tady nestačí říct, že prostě chybí přístup k internetu. Je třeba větší aktivita ze strany soukromých podniků nebo dotace z evropských fondů. A já mám i celou řadu dobrých nápadů, jak to dokázat i bez veřejných peněz, jak zainteresovat evropské podniky a občany. Pokud je o legislativu o, evropské, o hospodářské soutěži, to bude třeba eh, upravit zrovna tak směrnici o univerzálním poskytování služeb. A já jsem ráda, že i ostatní se vyjádřili k tomu, že bychom měli předcházet vzniku monopolů. Není to žádná tržní ekonomika, když tam působí jeden nebo dva. EOS, Android, pokud si tedy rozhodnou něco zablokovat, tak vlastně nebude přístup k digitálním službám. A my bychom tedy se měli zaměřit i na další služby, na to, jak jsou opraveny legislativně. Tato nová průmyslová revoluce bude zároveň společenskou revolucí a já bych byla ráda, kdyby v tomto ohledu jsme zdůrazňovali mezinárodní úlohu, kterou hraje Evropa. Nejenom tedy na té mm, interní úrovni, ale také na mezinárodní scéně. A já jsem tedy ještě zapomněla předložit jeden pozměňovací návrh, který se týkal zavádění systému 5G. Next the ECR, thank you to the rapporteurs for working so quickly I look forward to your uh, next discussion. Já tady děkuji, děkuji za to, že fungujete tak rychle. Příští diskuze proběhne ve čtvrtek celá řada členů. Tady především klade důraz na pozitivní přínos digitalizace, čili nezapomínejte na to, že já bych chtěla vidět pozitivní vizení této zprávy. Pokud jde o přístup k internetu, tedy odstranění té takzvané digitální propasti, tady už existuje legislativa a je třeba se ujistit, že ta stávající legislativa je dobrým způsobem prováděna a transponována. Jakákoliv opatření musí být tedy velmi přesně formulována. Měli bychom tady také zmínit eh, iniciativu Refit. A pravda je tedy, že spotřebitelé mají mít stejná práva, ať už na, na, nakupují v kamenném obchodě nebo online. A Je tu však rozdíl mezi eh, zbožím. Jestliže si koupíte knihu, která chybí pár stránek, musíte získat celou novou knihu. Jestliže si koupíte elektronického v elektronické formě, pak stačí jen znovu naloudovat, pokud něco chybí. A je tedy třeba v tom v ohledu elektronických obchodů zvýšit transparentnost, pokud jde o včasnost dodávky a ceny. Musíme rychle přijmout palíček TSM, jak už na to upozornil i komisař Ettinger, a musíme se také zaměřit na práva spotřebitelů, které rada ne všechny zohledňuje. Pokud je o harmonizovanou politiku spektra, to je oblast, kde musíme spolupracovat s členskými státy. Nemá smysl připravovat nový návrh, pokud to na radě bude zablokováno. My bychom tedy rádi celou věc nejprve konsultovali s členskými státy. Nelíbí se mi myšlenka jednotného evropského regulátora trhu s telekomunikacemi. Částečně proto, že eh, je to příliš složité. Do určité míry může fungovat barák, my jsme mu rozšířili mandát, ale já eh, nevidím řešení v eh, takovéhle celoevropské instituci. Pokud jde o nebezpečí vzniku monopolu. já nepodporuji volání po neomezeném otevřeném přístupu. Pokud jde o platformy, souhlasím s tím, že neexistuje jedno řešení vhodné pro všechny a je tu také velký rozdíl v rámci té sdílené ekonomiky. Ta je stále populárnější, protože se to spotřebitelům líbí a získávají vlastně silnější postavení díky tomu. Musíme si tedy dát pozor abychom eh, to s regulací nepřehnali. GDPR, tedy se musíme dohodnout na eh, tom, co je to safe harbor a GDPR, musí to být v praxi proveditelné a nerizikové. A podporuje také celou řadu eh, pozměňovacích návrhů, které volají potom, aby digitální služby jednotného trhu byly k dispozici i pro handikované. A nyní paní Šarancová za ALDE. Děkuji. Budu se snažit být stručná. S takovým počtem pozměňovacích návrhů je téměř nemožné se vyjádřit. Ale mám čtyři takové obecné připomínky ten eh, takzvaný efekt vánočního strome, stromečku. Nelíbí se mi myšlenka, eh, že ke každému návrhu bychom měli zpracovávat tisícovku pozměňovacích návrhů a ve chvíli, kdy tyto pouze nabízejí rozšíření textu, nepřinášejí nic nového. Budu žádat příslušné skupiny, které je předkládají, o to, aby je stahly. Za druhé, pokud je o načasování, digitální silní trh je jedni, jednou z klíčových priorit eh, Evropské komise. A tady je důležité abychom prokázali naše nasazení. Nesmíme však zbuzovat dojem, že naše aktivity vedou ke zpomalení digitalizace. Ehm, na to tedy naše skupina dá zvláštní pozor. Za třetí, nebudeme souhlasit s pozměňovacími návrhy zaměřenými na zpomalení reform a, pos- a zachování postavení stávajících aktérů na trhu. Takovéhle pokusy se velmi často tváří jako snaha o sociální ochranu, ale já si nemyslím, že bychom měli vytvářet nové umělé překážky pro konkurenci, pro hospodářskou soutěž. A konečně tedy chci vaši pozornost upřít také na test, který na text, který se týká potenciálních inovací. Na tom to poli, ať už jde o zavádění jednotných kontaktních míst pro státní administrativu, digitalizovaný způsob dodávky eh, balíčků a podobně. Prostě je třeba, aby existoval trh, kde se vždycky prosadí ta nejlepší myšlenka, ať už s ní přišla státní zpráva nebo nějaký začínající podnik a já doufám, že to se objeví v těch kompromisech. Cornelia Ernst. Cornelia Ernst. Cool. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já si myslím, že tak zcela jedno to není. Jistě chceme podpořit hospodářskou soutěž, to je naprosto nesporné, něco jiného by bylo nesmyslné. Ale to, jak to udělat, o tom musíme hovořit. A proto je ta zpráva tak důležitá. Jde o to, abychom nalezli rovnováhu mezi na jedné straně podpořením hospodářské soutěže a na druhé straně zachováním základních práv. Pokud takovou rovnováhu mít nebudeme, pokud se bude zaměřovat pouze na hospodářskou soutěž, i když je důležitá, tak. Eh, dosáhneme pouze poloviny toho, čeho bychom dosáhnout mohli. A proto se ptám, je důležité se ptát na šance a na rizika a je důležité, aby šance a rizika byly obsaženy v textu. Nejde o to, abychom tady maximalovali čerta na zeď, či mm, zbytečně něco brzdili. O to vůbec nejde, ale musíme vědět, že právě na jednotném digitálním trhu, či vůbec v digitální ekonomice, je velice důležitá otázka osobních údajů. To je obrovský biznis, obrovský zdroj peněz, nevím, jak bych to popsala. Jinak. A proto je důležité zajistit tu rovnováhu. A další věc, musíme být velice klidní, s klidem si zvážit, co je potřeba upravit na evropské úrovni a co ne. A to si musíme skutečně velmi dobře ujasnit. Není dobré, abychom tady udělali nějaké obrovské množství pravidel a tím vlastně postupovali kontraproduktivně. Proto je důležité, abychom měli politiku, která bude přívětivá vůči inovacím. To musíme, ano, inovace jsou zapotřebí, musí být, ale potřebujeme také ochranu údajů v rámci design by default. To znamená, že jak si ta ochrana musí být již v tom základním nastavení. A dále je důležité, aby pro uživatele to skutečně bylo tak nastaveno, že ochrana jejich údajů tam již bude od samého počátku. A na to nesmíme zapomínat v rámci naší diskuze. A pak jsou tady další věci. Monopoly, které si nepřejeme. Není jedno, zda máme na trhu monopol, který se dělá, co chce, či ne. Potřebujeme širokou rozmanitost. Musíme tedy, hovoříme o free software, o svobodném softwaru. Musíme o tom hovořit, nesmíme se tomu vyhýbat není nenastal vhodný okamžik. A další věc, geoblokování. O tom jsme hovořili již často, je tady navrženo, abychom si k tomu uspořádali slyšení, abychom mohli seriózním způsobem my jako tři výbory, IMCO, ITRE a e, výbor pro kulturu, se k tomu seriózním způsobem postavit, protože tady je celá řada nejasných věcí a my chceme učinit správná rozhodnutí a proto je důležité, abychom si na to vyhradili čas. E, čas máme, e, samozřejmě nemůžeme postupovat příliš pomalu, ale nemůžeme si dopřát to, že kvůli času se dopustíme chyb. To už se nám bohužel stalo několikrát. Ano, já myslím, že i Jury určitě má názor na téma geoblockingu, protože to se týká smutního práva Denis de Jong. Další řečník je tady není. Takže eh, kolega Tarant, ano, prosím. A po, pokud náhodou jste zatím ještě nenaznačili, že chcete slovo v dalším kole, tak tak učiňte, protože řada eh, zatím nesignalizovala svůj zájem. Tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Já e, nejsem moc rád, že jsem požádal o slovo, protože zde eh, bych měl za zelené, eh, i když nejsem členem strany zelených, nahradit jejich názor. E, a měl bych nahradit Juliu, Julii Redu, no a tu asi těžko lze jen tak nahradit. Tak ale dovolte, abych vám řekl pár bodů do diskuze. Pokusím se o stručnost a přesnost. Chci poděkovat spoluspravodajům a tak dále a tak dále a to přeskočím, protože chci přejít k věcným bodům. Vy víte, že vám děkuji za vše. Geoblocking. To je třeba řešit. Až na ale pouze s málo výjimkami. A, protože diskriminace podle geografické lokalizace, to je v rozporu s jednotným trhem a to přispívá spíše k roztříštěnosti trhu. A za druhé, velice bych rád věděl, jak to bude s s aktualizací ochrany práv spotřebitele, pokud jde o zboží, služby, eh, když si někdo něco pořídí offline či online, tam prostě nemůže existovat nižší úroveň ochrany než dnes potom, eh, když si kupují offline. A jako vždycky velice nám lezí, leží na srdci, že Evropská komise eh, nejasně definuje platformy a toto podle mého soudu bude mít eh, velice eh, zničující dopad na inovace. Tady nemůžeme jít jen tak po povrchu, tady musíme být konkrétní. Za čtvrté, elektronické knihy, jak řekl předřečník, to je třeba eh, v podstatě považovat za to tež jako jako eh, normální knihu mm, na papíře, tedy prodej zboží a ne elektronická služba. Žádná diskriminace, diskriminace, pokud jde o výjimky z DPH. Pokud nějaký obsah dostane výjimku, tak ta výjimka by se měla aplikovat na všechny formy, tedy eh, hmotnou či nehmotnou formu zboží. A nakonec Šestý bod. Přístup pro osoby s postižením, především pokud jde o inter, interoperabilitu, což tady znamená kompatibilitu, podle mě. My všichni víme, že s tím je problém. Paní předsedkyně, závěrem bych řekl, že je tady takové pozitivní přání, které chceme vyjádřit. Naši kolegové hovořili o tom efektu vánočního stromku, kdy asi nemůžeme eh, uspokojit všechny. Tak můj návrh je tento. Vánoční stromek je ze, ze své definice zelený. Tak vezměte si eh, k srdci návrhy zelených a bude to vyřešeno. Ano, vy na mém seznamu jste jako stínový, jste jako Julia Reda. Takže vy chcete říct si také něco sám za sebe teď? Nebo ne? Ne, ten boj s tím, eh, ten bod s tím valším stromkem, to je ode mě. Dobře. David Borelli za FDD. And then I have Marco for the... Potom mm, Marko Zola, Zula za FDD. Děkuji, paní předsedkyně. Především já chci poděkovat zpravodajkám a obou sekretariátům, které dělají velice obtížnou údavnou práci vzhledem ke složitosti tématu a postupu, který je komplikovaný. Dovolte, abych se zaměřil na přístup ten původní přístup zpravodajek určitě byla ochrana spotřebitele, potažmo občanů. S tím všichni souhlasíme. Tento přístup, eh, pokud jde o principy, tak to je postup, který bychom měli přijmout i nadále. Ale eh, problém je, když přejdeme od principu ke konkrétním aspektům. Mně se zdá, že tato zpráva v podstatě mm, jaksi je taková rozmělněná. Tam je hodně právní nejistoty, jako například eh, ty eh, modelové smlouvy, nebo potom ty definice, ty jazykové různé formy, které jsou rozporuplné. Tady například mám na mysli geoblocking, když se hovoří o legitimní diskriminaci. No to je přece eh, termín, který je rozporný, rozporuplný. rozporuplný. Potom zde mm, se snažíme jakoby za každou cenu se dohodnout na nějakém obecném konsensu. A možná chcete uspokojit všechny a mít mm, tak jaksi mm, široký konsensus. No, podle našeho názoru <clears throat> tento přístup sebou nese riziko, že nakonec to bude vágní zpráva, nejasná, bude spíše komplikovat věci než naopak a e, může být matoucí nakonec. Takže já bych chtěl zde apelovat e, na zpravodajky, aby se přidrželi té původní cesty, tedy ambiciozní, odvážné, a která má za hlavní cíl garantovat e, evropským občanům jednotný digitální trh, který se bude opírat o tři pilíře rovnost, participace a důvěra. Děkuji. Než dám slovo poslednímu řečníkovi v prvním kole, tak velice eh, rychle eh, seznam řečníků. Ford, Moody, Dante, Quell, Dalton, Griffin, Nielsen, Blanco Lopez, Thun, Steiler, Rosier, Galpelch. Pokud vaše jméno není na seznamu a chtěli byste si vzít slovo, tak prosím se teď přihlašte. Dobře. A ještě jeden bod. Někteří říkají, že bychom měli odsunout eh, hlasování, abychom mohli mít další slyšení. Ne, nebudeme odkládat hlasování. To není závěrečné hlasování, to je pouze hlasování ve výboru a parlament eh, přece chce vyjádřit své názory, než komise přijme svůj návrh, takže musíme hlasovat tento rok v prosinci ideálně, takže nebylo by vhodné to dále odkládat. V žádném případě už nemůžeme zvát další experty, protože teď se blížíme k legislativnímu návrhu a takže neměli bychom tedy v žádném případě odkládat hlasování o této zprávě. Poslední řeční je Pablo Capo. Aha, není. Takže to byli všichni řečníci za politické skupiny a nyní opět dám slovo panu Buskovi. Thank you, very much, Vicky. Děkuji. Souhlasím s tím. že bychom měli hlasovat podle předem stanoveného programu. Pro nás je to velký objem práce, děkujeme za všechno, co jste do posud udělali. To se týká i tedy obou zpravodajů, pokud vím. Některé kompromisy jsou již připravené, ale některé ještě ne, takže to bude pořád ještě spousta práce. Můžu vás ujistit, že ve výboru ITRE máme zprávu k energetické unii. Ta debata trvala téměř dvě hodiny. Tedy Hlasovalo se téměř dvě hodiny eh, o těch pozměňovacích návrzích a nebyl eh, s tím ale v podstatě žádný problém. Byla prostě jenom, byl jenom obrovský počet pozměňovacích návrhů. Takže já vám přeji hodně úspěchů ve vaší práci a nyní si dáme druhé kolo naší diskuze, takzvané ostatní řečníky. Pan Rochefort za výbor IMKO. Děkuji, pane předsedo. Zpráva nakonec já myslím, že by eh, měla nabrat nový dech, protože to, co uděláme, to je zásadní pro Evropskou unii. Buďme upřímní, eh, tady jde o celosvětovou soutěž. A to je Evropa vůči Asii, Americe. Musíme být silní a řekněme si to upřímně. Evropa spíše eh, eh, jak si má sklus a promrhala tu digitální příležitost. V podstatě nic teď v Evropě se mm, e, nevytváří, žádné tedy e, přístroje, které by e, sloužily pro digitální služby, všechno je mimo Evropu, takže ta zpráva musí být tedy optimistická, ale musí jaksi se maximálně snažit o to, aby Evropa, digitální Evropa, generovala pracovní místa, včetně investic, podniků, včetně soukromých investičních prostředků. A když bychom potřebovali podporu, jako například z Evropského strategického fondu, tak ať to udělejme. Tento model ale musí být i inkluzivní. Jde o změnu společnosti, ke které teď dochází. A právě proto si myslím, že je třeba, abychom například my byli garanty toho faktu, že všichni Evropané budou profitovat z těch dovedností, z těch kvalifikací, a jde od malé střední podniky, spotřebitele, a že se stanou plnohodnotnými ekonomickými aktéry této nové společnosti. A e, my jsme garanty čeho? My jsme také garanty ochrany. Musíme těmto hospodářským aktérům dát ochranu. Já nechci, abychom příliš regulovali, přeregulovávali všechno, ale pokud nebudeme mít minimální koherentní regulaci, no tak nakonec dojde k tomu, že jednotlivé státy budou dokonce možná regiony budou regulovat si to po svém a budou to, budou to odlišné věci, například eh, Uber, Airbnb. Tam vidíme, že třeba v, de, v konkrétních městech, regionech si to každý reguluje po svém a není to v souladu. A potom důvěra. Víme, že to je důležité pro to, aby ekonomika fungovala. Připomínám, že na začátku elektronického obchodování spotřebitelé Eh, se báli nakupovat si eh, něco online, protože se báli o mm, zabezpečení plateb. Takže důvěra od samého počátku, to je zcela zásadní právě proto, aby ta změna, ta čtvrtá průmyslová revoluce ve společnosti a v průmyslu, aby skončila úspěšně. To je naše povinnost. Závěrem bych se snažil sladit, naše, eh, usmířit naše dvě zpravodajky. Já nevím, stále ten text má být dlouhý, ne příliš dlouhý a tak dále. Ale v každém případě je třeba, aby byl detailní, protože vidíme, že tady jde o konkrétní sektory, ale detailní, pokud eh, to eh, příliš tedy rozpitváme do detailu, tak to je taky špatné, to, o to jde. Je třeba především, aby byl koherentní, systematický. A to není v rozporu s tím faktem, že zde eh, budeme mít určitý výčet sektorů či otazníků. A závěrem ještě naváží na kolegu eh, Vánoční stromek. No dobře, to mm, Vánoce jsou za dveřmi, ale já mm, mám ráda, když ten zelený stromek je nějak eh, o Vánocích ozdobený. A když je špatně ozdobený, tak to není hezké, ale když je dobře ozdobený, tak je to krásné. Takže to je třeba si do úvahy. Děkuji, kolego. so we... Takže pro ty takzvané ostatní řečníky předpokládáme dvě minuty, což jsem neřekla dopředu, takže vy jste měl štěstí, ale ostatní tedy žádám o ty dvě minuty. Paní Mudy? Děkuji. Já děkuji zpravodajům i stínovým zpravodajům za mimořádný objem práce, který už odvedli na této věci. Ráda bych upozornila na tři témata. Naší prací není jenom posilovat vyznění, ale také zaplňovat mezery. A jednou z touto mezer je skutečnost, že posuzujeme nové ekonomické modely a je naprosto zásadní, abychom v naší práci zastupovali zájmy občanů, včetně třech oblastí. Univerzální pokrytí širokopásmovým internetem, a osvojování si nových dovedností, a to v průběhu celého pracovního života, Tady v průběhu celého života občanů obecně. A konečně, když do textu přidáme aspekt zaměstnanosti, tak to tedy není žádné nadbytečné téma. Naopak, je to naprosto zásadně důležité. A pokud my jako legislátoři vezmeme v úvahu dopad této legislativy na společnost, tak je naprosto zásadní řešit i toto téma. Děkuji. Pan Dante za imko. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajkám. Zdá se, že vysoký počet pozměňovacích návrhů ukazuje, že zde parlament a poslanci chtějí pracovat na tomto významném dokumentu. A já si myslím, že eh, bychom měli pracovat intenzivně a měli bychom se snažit eh, Eh, směřovat k určité syntéze. Chtěl zaměřit na ty prvky, které já jsem předložil ve svých návrzích. První bod skutečně s jednotným digitálním trhem je třeba, abychom zásadně přispěli k završení jednotného trhu jako takového. A já si myslím, že to by měl být významný cíl a to především bychom měli posilovat efektivitu stávajících nástrojů, tržních nástrojů a i přeshraničních nástrojů. Potom jednotný digitální trh, homogenní trh by měl eh, dát novou konkurenceschopnost průmyslu, propagovat eh, tedy prostředí pro malé střední podniky, startupy a posilovat eh, služby, chránit efektivněji práva spotřebitele a i prosazovat zdravou hospodářskou soutěž v EU. Teď, pokud jde o pozměňovací návrhy, na které já jsem se zaměřil, tak já tam kladu určité otazníky, eh, stejně jako ostatní kolegové. Za prvé je třeba plně uchopit příležitosti, které nabízí tato sdílená ekonomika a která bere do úvahy i mm, riziko té nutnosti nesankcionovat eh, tradiční sektory. Naopak, spíše to využít jako příležitost. A za druhé, další téma je, že je třeba vytvořit rovné podmínky, mm, při, eh, pokud jde o daňové zacházení eh, vůči všem subjektům digitálního trhu, tak aby daně se platily v tom místě, kde se generují zisky. Další bod, a to je zrušení geoblockingu ve všech formách, které jsou neopodstatněné a které diskriminují spotřebitele na základě toho faktu, že se nachází, kde se nachází. A potom další téma je nutnost investovat více prostředků do spolupráce v, v oblasti zabezpečení sítí my jsme viděli, že často spotřebitelé mm, byli zrazeni, zradili je ty sítě, které nebyly bezpečné, tak proto nemají důvěru ve stávající systém zabezpečení sítí. Tudíž je třeba prostřednictvím těchto investic opět získat důvěru spotřebitelů. A nakonec velká investice do systému e-government, Mm, eh, to je otázka státní veřejné zprávy, která musí být efektivnější, méně nákladná a méně musí respektovat potřeby občanů. Eh. Děkuji, kolegové. Dále mám na seznamu řečníků někoho s velmi dlouhým jménem. Thank you very much. Děkuji. Dlouhé jméno, krátká intervence. Já bych čekala, zvláště v okamžiku, kdy se nám podařilo najít řešení v oblasti roamingu, tak bych čekala, že tedy podobné řešení najdeme i u dodávkových služeb. To je tedy eh, něco, kde řešení čekají jak podniky, tak občané. Já si myslím, že to je tedy téma, které bychom opravdu měli řešit. Děkuji. Oh, thank you very much. Děkuji. Paní Krell. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu také velmi stručná. Nejdříve bych chtěla skutečně velice poděkovat oběma zpravodajkám, které odvedly vynikající práci. Uh, návrhu zprávy je ovšem jeden bod, kde paní zpravodajka hovoří o eh, požaduje jednotného evropského regulátora. Já si myslím, že to je špatná cesta. Máme tady už Evropskou agenturu, to je úřad Berek, ten dělá dobrou práci. A pak tady máme schromáždění národních regulatorů, tedy Berek. Což je forma spolupráce, která funguje velice dobře a neměli bychom tady něco, co funguje, předělávat, měli bychom zůstat u toho, co tedy je v pořádku, co nám již takto prokázalo svou funkce schopnost. Možná bychom mohli nějakým způsobem přepracovat to, jak tedy pracuje Berek Office, posílit Berek Office eh, personálem, ale to celé, jak si zrušit a zavádět jednotného evropského regulátora, to si myslím, že je špatná cesta a my u nás na naší politické skupině se v tomto takhle, myslím, shodneme. Děkuji. Děkuji. Pan Dalton Zajímko. Děkuji. Děkuji také zpravodajům za jejich práci a dobrou spolupráci. Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů k různým tématům. Takže za prvé, pevnost Evropa. Je, ať už tedy eh, na úrovni cloud computing nebo jiné, eh, musíme dát pozor na to, abychom v rámci ochrany Evropu neodstřihli od zbytku světa, to by poškodilo naše podniky i občany. Je třeba si uvědomit, že digitální revoluce už se děje dává větší pravomoce občanům i podnikům a politici ji nemohou překážet. A také chceme usnadnit přístup k legálnímu obsahu. Po celé Evropě existují způsoby, kterými to lze dokázat, zatím však nejsou používány, což vede k tomu, že kvete internetové pirátství. Toto zasedání je webstreamováno a mě by zajímalo, jestli je k dispozici po celém světě, nebo je je-li to tedy omezeno pouze na někole, některé regiony, já předpokládám, že je to k dispozici po celém světě. A zajímavé je, jak bychom se na to dívali, kdyby tedy část vysílání byla zablokována. Pokud jde o sdílenou ekonomiku, tady musíme odstraňovat překážky, nikoli vytvářet nové zákazy použití některých technologií rozhodně nepřispívají ke vzniku jednotného trhu a takový důležitý risk dílené ekonomiky spočívá v tom, že je velmi efektivní. To je něco, o čem se ekonomům jenom zdá a to je třeba si uvědomit. Podnikatel by měl možnost, mít možnost založit podnik kdekoliv po Evropě během jednoho dne, cokoliv dalšího je tedy zbytečně zdlouhavé. Takže já říkám, pane předsedo, že musíme dát pozor na to, aby se z Evropy nestala a pevnost a zároveň musíme posílit práva občanů a podniků. Paní Rozier. <laughs> Euh, ano, pane předsedo ty velké cíle, eh, o kterých se hovoří v souvislosti s, jedno, s digitálním trhem, s tím je třeba mm, souhlasit integrace vnitřního trhu, růst, výhody pro spotřebitele a tak dále. Ale ty, dos, ty dosáhneme pouze, pokud půjdeme cestou harmonizace, skutečně harmonizace a ne pouze harmonizace eh, přístupu ke službám, ale skutečně harmonizace, která se bude týkat všech podmínek Eh, ekonomického, ekonomických práv, eh, sociálních práv. To nám hodně leží na srdci, právě tato sociální dimenze, protože dnes, eh, když hovoříme o sdílené ekonomii, tak většinou tady spíše jde o velice elementární předpisy na ochranu práv pracujících či příspěvku do sociálních systémů. To je naše kolektivní odpovědnost. Musíme připomínat, že ekologie, sociální otázky, to je pro nás úzce propojeno s cílem konkurence konkurenceschopnosti našich podniků. A teď pokud jde o e, e, autory, otázka odměňování autorů, to by mělo být zásadní a také i zde by bylo překvapivé, že abychom mohli podporovat konkurenceschopnost v podnikání, když víme dnes, to jsou dnes giganti vlastně na internetu a to nejsou Evropané navíc a e, ti, jak si žijí e, nebo e, z té tvorby a autoři jsou v prekérní situaci, takže autorská práva jsou zásadní a to je vlastně m, mm, zásadní pro odměňování autorů. A teď, abychom se vyhnuli e, těm různým mechanismům, jak lze obcházet e, ty mechanismy, protože národní legislativy nejsou, harmonizovány. Tak princip země původu, já myslím, že to je špatná cesta. My bychom měli skutečně cestou harmonizace, definovat evropský rámec a evropskou legislativu a to nemůžeme dávat do konkurence eh, sociální, fiskální eh, systémy, třeba i o tom jsme diskutovali hodně v jiných eh, výborech a já myslím, že je třeba vytvořit integrovaný digitální trh a to je to, co si já přeji. Thank you. Děkuji. Paní Griffin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodajům za veškerou odvedenou práci. chci podpořit ty řečníci, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že je důležité zachovat práva našich občanů, včetně pracovního práva, a to i v případě digitální ekonomiky, tak aby tedy k internetu měli přístup všichni občané i ze vzdálených regionů. Například u nás na venkově je to s přístupem velmi těžké. Je také třeba dát k dispozici eh, možnost se rekvalifikovat, získat nové kvalifikace tak, aby naše občané nadále měli šanci být zaměstnáni v nových odvětvích. Další řečník, také za ITRE, spěchá pan Danko López. Ano, děkuji mm, za eh, výbor pro Ivolov, také kde jsem zpravodaj. Chci poděkovat eh, spravodajkám a dnes mm, ten, ten fyzický svět je tak propojen kontinuálně s digitálním trhem, tak je třeba mít adekvátní rámec, abychom mohli rozvíjet eh, digitální trh, ale i bojovat proti rizikům s tím spojeným. Proces digitalizace ekonomiky musí být doprovázen eh, s opatřeními, jak koregovat případné negativní efekty. Jsme to viděli i s tím Eh, eh, skandálem manipulace s eh, softwarem u Volkswagenu a tak dále. A potom i zde máme další skupiny třeba, které nepracují s digitálním trhem kde v různých vzdálených oblastech nebo stará, staří občané a podobně, takže zde nemůže dojít k větší exkluzi těchto skupin obyvatel. My nemůžeme opakovat chyby, které jsme spáchali třeba v jiných uniích, jako v monetární unii. Je třeba, aby to byla skutečně digitální unie, která bude inkluzivní pro všechny občany, pro všechny eh, průmysly, inovativní průmysly a podobně. Je třeba i mít harmonizovaná pravidla na evropské úrovni, protože nikdo si nemůže představit, že že jen tak lze vyřešit výzvy digitální éry. A proto bychom měli podporovat digitální inkluzivitu, chránit spotřebitele, obnovit pravidla přístupu k finančním prostředkům pro startupy, malé střední podniky, propojovat různé ty subjekty, které Eh, operují na trhu a především, aby to mělo synergický efekt, a to především pro vědu výzkum či eh, pro eh, cloud. A já si myslím, že tady je na stole hodně témat a jako všechno, co se týká modernizace rámce e, práv duševního vlastnictví, jak jsme slyšeli, Evropa e, by měla e, na našem kontinentu dát tomuto sektoru zásadní roli, ale především by zde měly existovat ty různé platformy a mm, platformy tedy těch různých zprostředkovatelů, a, mm, které třeba regulovat. A já doufám, že ten e, balíček, legislativní balíček by komise měla připravit co nejdříve a začínat ho mm, postupně posílat nám do parlamentu. Uh, Děkuji za přítomnost zástupce ITRE. Dovolte mi připomenout vám, kolegové, že máme velice širokou škálu výborů. IMCO a ETRE e jsou vedoucími výbory a přidruženými výbory. Podle pravidla 54 je Jury Lipe zaměstnanost a kultura a jednoduché stanovisko výboru Ekon, doprava a rybolov. Takže dohromady je to sedm výborů, ne devět výborů. Další řečník, pan Nelson Zaimko. Děkuji. Digitalizace nabízí obrovské možnosti pro spotřebitele i podniky. A my musíme vyslat jasný signál komisi, že nestačí oslavovat tyto nové modely podnikání, ale je třeba také v souvislosti s nimi řešit sociální otázky. A pokud toto záležitost dobře ošetříme, bude to prospěšné pro všechny, například tedy daňové úřady budou mít možnost lépe kontrolovat výběr daní, případné daňové úniky. Nestačí tedy jenom upozorňovat na nové modely podnikání. Lidé většinou říkají, ano, my podporujeme malé a střední podniky. V tomto novém digitálním světě už nemusíte platit eh, příspěvky eh, na sociální zabezpečení daně a tak dále, ale my musíme jasně říci, že tak tomu není. Děkuji. A pan Scheinfeld. A také teda Děkuji, pane předsedo. Digitální trh není ani americkým, ani evropským vynálezem, je to globální trh. A pokud je o regulaci, jsou tu dvě odlišné cesty. Buď to velká regulace a nebo ochrana uživatelů přímo. To je tedy spíše ten evropský přístup. A když se podíváme na vývoj na digitálním trhu globálně, vidíme, že Evropa začíná zaostávat. A může se stát, že už přestane být úplně konkurenceschopná nejenom ve vztahu ke Spojeným státům, ale i dalším oblastem světa. Dá se říci, že tedy ty nevím, eh, ostatní oblasti světa eh, v klasických v eh, odvětvích Evropu nebo Spojené státy neporazí, může se jim to však podařit v digitálním světě. A to znamená, že je třeba si uvědomit, že si konkurujeme, že konkurujeme tedy vlastně celému zbytku světa. Největší počet tzv. startupů, nových podniků je zakládán mimo Evropu nebo Spojené státy, případně se stěhují do Spojených států, kde jsou tedy ty podmínky jednodušší. A my bychom se měli zamyslet, jak vytvořit tedy trh, který je jednoduchý pro fungování podniků občanů. Um. Děkuji. myslím, že je to velmi důležité téma. Jsem také velmi ráda, že už se mu věneme po druhé, ale nesmíme zapomínat na to, kdo tedy po, bude nejvíc těžit z tohoto vývoje. Evropské podniky a díky nim tedy také evropští občané. Aby k tomu však mohlo dojít, musíme tento potenciál skutečně využít. Já bych se ráda soustředila na ochranu dat. Protože tedy eh, data, jejich existence sebou přináší příležitosti i rizika. To, jak tedy Evropa bude zacházet se svými daty, ovlivní její konkurenceschopnost. Informace eh, tady vždycky znamenají moc. A evropské podniky se musí tedy eh, naučit obstát v té globální konkurenci, což se jim v tuto chvíli příliš nedaří. Abychom fungovali lépe na této globální úrovni, je třeba změnit naše pravidla ochrany dat, je třeba být daleko pragmatičtější. A já bych byl rád, kdyby i tato zpráva přispěla k tomu, že evropské podniky jsou více konkurenceschopné a dohání americké podniky. Protože to je tedy ten žádoucí vývoj je důležité si uvědomit, že tahle zpráva může mít reálný dopad. Děkuji, pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Velmi pozorně jsem sledoval celou diskusi a myslím si, že máme v návrhu zprávy kolegyň velice dobrý základ a těch ty pozměňovací návrhy, které jsem zatím se stihnul ještě pročíst, v těch nevidím žádné nepřekonatelné překážky pro to, abychom se dohodli rychle. Myslím si, že dvě oblasti je třeba konfrontovat s otázkou, zda chceme, aby ve zprávě hráli důležitou roli. To první, to je veškeré to, co se týká pracovníků ochrany práv, které pracovníci samozřejmě jsou podrobení změny, způsob produkce a to v nich vyvolává obavy, celková ta problematika digitálního vnitřního trhu, i když to vlastně nebyla ústřední jaksi útřední téma, to je zprávy, která se reakcí parlamentu na to, co předložila komise. A ta druhá základní oblast, o které chci hovořit, je oblast daňové politiky, která samozřejmě v digitálním prostředí hraje jinou roli než při kratickém řetězci tvorby hodnot. Ale myslím si, že centrální poselství té zprávy musí spočívat v tom, že my jako parlament chceme říci, že chceme zajistit jistou úroveň pro to, aby poskytovatelé z Evropy, nezávisle na tom, odkud pocházejí, spolu mohli konkurovat na spravedlivém základě a potom ty veřejná, veřejná pravidla, která platí, eh, abychom je dokázali převést do digitálního světa tak, aby poskytovatele v klasické oblasti měli stejná práva jako poskytovatele v digitální oblasti, což souvisí s otázkou, jaká nová pravidla musíme vytvořit a také s tím, jaká stará pravidla musíme přepracovat proto, abychom skutečně zajistili zcela jiné podmínky pro služby nezávisle na tom, jak, jaký distribuční kanál eh, firmy zvolí. To je, myslím, naše zásadní poselství a k tomu bychom my jako parlament měli zaujmout jasný postoj a proto budu velmi rád, když se do této práce zapojí co možná největší počet kolegů. Děkuji. Děkuji, paní Štýler. Thank you. Děkuji. A děkuji za příležitost pohovořit, děkuji zpravodajům, vím, že hodně už to bylo řečeno. Tomuto tématu je samozřejmě důležité, aby jednotný digitální trh dobře fungoval. Já chci zmínit jednu nevýhodu. Když se podíváte na to, jak funguje ten digitální svět, Objem schovávaných dat dosáhne tedy do, 20, do eh, roku 2020 44 zetabajtů, což je 44 trilionů eh, gigabajtů uchovávaných dat. A proto je velmi důležité, abychom hovořili o důležitosti výzkumu a nových metod Je důležité, jak nastavíme celou tu mm, regulatorní úpravu hospodaření s daty, protože to může přinést obrovské přínosy. My jsme se tady vůbec nebavili o data mining, já vám můžu dát příklad. Jedna farmaceutická firma použila ten data mining software na to, aby vyhodnotila 500 tisíc různých eh, žádostí nebo patentů, což by trvalo 50 člověkolet, kdyby tím byl pověřen člověk. A proto tedy nesmíme podceňovat důležitost tohoto vývoje. Děkuji. Děkuji. A nyní bychom chtěli slyšet názor Evropské komise. Evropská komise je autorem sdělení a pan Gerard de Graf, ředitel pro digitální ekonomiku a koordinaci digitálního jednotného trhu z DG Connect. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru. Já si rozdělím čas s kolegyní z DG Růst. Za prvé, obecně Vítáme tuto diskuzi. Ano, eh, diskutujete o těch správných tématech. Eh, I vítáme to, že parlament se snaží co nejdříve vyjádřit své názory. I vítáme tu globální perspektivu, protože toto vše je součástí širšího globálního trhu. Než přejdeme ke konkrétním věcem. Za prvé metoda. Eh, jednotný trh je roztříštěný a je třeba si položit otázku, jak k tomu došlo. Když se podíváme na poslední léta a předpisy, které jsme přijímali, tak jsme hodně slyšeli o minimální harmonizaci, což znamená, že členské státy mohou jít za její rámec, ale účelem jednotného trhu to nebylo 28 mm, e, různých předpisů, tedy mm, potom eh, jaksi eh, ještě doplněno o 29. pravidlo, takže to bylo špatně. Teď chceme mít společná pravidla, rovné podmínky, hospodářskou soutěž a když se na to podíváte z pohledu uživatele, respektive spotřebitele, tak ten bude mít důvěru, když Eh, se s ním bude zacházet eh, stejně offline, online, ale stejně, když obchoduje doma i přes hranice. A takže když eh, a to platí i pro podniky, nechtějí všechno dělat 8 a 20 krát. Když jste velká firma, tak můžete používat nové nástroje, big data, cloud a podobně. A Dovolte geoblocking teď ještě. Komise pracuje na tomto problému. Děláme rozdíl mezi geoblocking pro účely ochrany autorských práv. O tom se bude diskutovat v rámci modernizace rámce ochrany autorského práva, přenositelnost autorských práv, to bude další návrh komise. A potom ale máme zde geoblocking u dalších komodit, které nejsou chráněny copyrightem, takže k tomu přijmeme návrh v půlce příštího roku. Platformy. Ty definice jsou zajímavé a co je důležitější je, jaký problém se snažíme vyřešit. Vůbec je tady problém a jak ho, pokud ano, jak ho vyřešit a je nejlepší to řešit z, z, z, z úrovně Evropské unie. Asi ta definice jako taková nebude tak zajímavá. Musíme nalézt společnou definici, ale Eh, nemůže být potom eh, nesmyslná, protože bude pokrývat příliš mnoho věcí. Platformy již jsou upraveny stávající legislativou. My velice pečlivě zvažujeme roli platform v kontextu revize elektronické komunikace, mediální služby, audiovize, lineární, nelineární debata, copyright a role platform tam je také důležitá. A teď dám slovo kolegyni. Děkuji pane řediteli, a paní Marian Gruben, vedoucí oddělení pro digitalizaci jednotného trhu na DG Growth. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár poznámek ke dvou bodům, které jsme slyšeli od několika řečníků. Jednak téma digitální transformace průmyslu. Možná by si někdo myslel, že to v té naší strategii není příliš zdůrazňováno. Místo předseda Katajnen nedávno eh, řekl, že chce vytvořit projektový tým v komisi, který bude zkoumat různé cesty, eh, eh, různé způsoby digitální transformace průmyslu, tak aby to bylo všechno systematické a je budeme zvažovat různé možné nástroje, pro podporu investic, eh, vlastnictví dat, eh, internet věcí, standardizace, normalizace, interoperability a také i eh, digitální dovednosti. Jde nám o to se užeji podívat na ty různé balíčky a podívat se na to z pohledu digitální transformace průmyslu. A druhý bod, kde si dovolím pár poznámek, je by cloudová ekonomika my my v příštím roce přijmeme Eh, doporučení, jak aplikovat stávající pravidla, jak vytvořit monitorovací rámec, abychom eh, kolaborativní ekonomika, kolaborativní ekonomika, pardon, abychom věděli, jak funguje tato kolaborativní ekonomika. My jsme již eh, provedli určité studie a zjistili jsme, že zde je obrovský potenciál nových podnikatelských modelů této kolaborativní ekonomiky. Ehm, inovativní inovace, inovativní cesty, možnosti, které nabízí toto, proto abychom integrovali určitou část pracovní síly na trhu, jak podporovali podnikatelského ducha prostřednictvím právě této kolaborativní ekonomiky. A zároveň, jak asi řada z vás ví, potom jsou zde určité výzvy, hrozby, řada mm, subjektů si stěžuje právě na to, že to je právně nejisté, že zde není jisté, jaká pravidla se na to budou aplikovat, že to jsou neuměrně e, striktní pravidla a také si i stěžují na e, rozstříštěnost regulace v různých členských státech. Tradiční hráči, subjekty si stěžují na nerovné eh, podmínky, na otázky příspěvku do sociálního zabezpečení, na daňové zacházení a podobně. Jsme si vědomi těchto výzev a eh, budeme mm, proto organizovat různé semináře v členských státech, budeme hovořit eh, s aktéry, kteří jsou aktivní v kolaborativní ekonomice a doufáme, že Eh, přijdeme s nějakým společným řešením, tak abychom pro podnikatele vytvořili prostředí právní jistoty, abychom měli regulační rámec, který bude pozitivní pro růst a pracovní místa, tak aby občané také mohli profitovat z nových příležitostí. A v neposlední řadě, abychom se vyhnuli další roztříštěnosti jednotného trhu, poněvadž pokud by k tomu mělo dojít, tak eh, ty slibné startupy nikdy nebudou schopny se rozvíjet. Děkuji a nyní naše zpravodajky, paní Evelyn Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. To byla velice zajímavá a přínosná diskuse, kterou jsme nyní měli. A já děkuji všem, kteří do této diskuse přispěli. Myslím si, že se nám podaří na základě těchto podnětů dospět k dobrému výsledku. A jsem tomu ráda. A nejdříve bych chtěla říct, že souhlasím s tím, co řekla paní Ford a co řekl pan Buzek. Totiž, že nemůžeme oddalovat hlasování v žádném případě. Naopak, musíme zajistit, abychom co možná nejrychleji my jako parlament dali eh, komisi odpověď, aby Evropská komise věděla, co si o tom myslí parlament a mohla se o náš názor opřít. Eh, já velmi ráda pořádám mnoho slyšení, protože je to vždy velmi zajímavé, ale nemohu souhlasit s tím, že by se hlasování odložilo, protože toto je pouze začátek veškeré naší práce budou eh, muset být udělány v této oblasti ještě mnohé další a další zprávy, protože je třeba pokrýt skutečně mnoho aspektů. Eh, já bych chtěla říct také panu Živonovi, že se snažíme. Snažíme se co možná nejrychleji vypracovat kompromisní návrhy, protože jsme skutečně pod velkým časovým tlakem. A jak jste možná také pochopil z toho, co tady padlo, ne vždy je to úplně jedno, eh, jednoduché, abychom my, tedy já, paní Gebhardová, paní Galasová, dospěli ke společnému textu. Eh, je to někdy obtížné, ale snažíme se pracovat co možná nejrychleji, neboť jsme si vědomi toho, že eh, je možné pracovat dobře pouze, když se tomu budeme plně věnovat. Takže se snažíme, skutečně se snažíme, nechci vám slibovat příliš mnoho, ale to vám říci mohu. Tak e, dále panu Svilonovi. Nám nejde o to, abychom e, jak si, aby byli spokojeni všichni. Jde nám o to, abychom měli koherentní vizi Evropského parlamentu, abychom k ní dospěli naší prací a aby to pokrývalo, aby, aby tu vizi mohlo podpořit co možná nejvíce poslanců. To chceme, ale nechceme ty věci rozředovat a chceme zůstat celá koherentní. A proto odmítám to, co vy jste nám tady podsouval, a totiž, že bychom dělali nějaké forum shopping. Ne, to neděláme. My velmi přesně pracujeme, abychom skutečně dospěli k výsledku, který bude co možná nejlepší, ani k obsahům. V diskusi jsem si všimla jedné věci. Všichni zdůrazňují, že chceme zvolit pozitivní přístup a zdůraznit právě to pozitivní. A v tom se, myslím, všichni shodneme, ale často to zní tak trochu tak, že já mám dojem, že tady o sobě hovoříme ve špatném světle, či o nás než jak tomu skutečně je. Naše ekonomika na tom není tak špatně, jak tady někdy zaznělo a proto prosím o to, abychom nedělali to, co tady někteří provozují, abychom tedy o sobě hovořili špatně a tím sami slebe eh, naši ekonomiku oslabovali a vytvářeli pro mladé kreativní podnikatele, pro start-upy dojem, že se prostě nevyplatí zůstat u nás v Evropě, protože u nás je to tak špatné a všude jinde je to lepší. Takže zde pozor pozor, neboť my si chceme, my chceme využít tento kreativní potenciál pro nás. Nechceme, aby kreativní lidé všichni odcházeli do Silicon Valley, volič někam jinam. Chceme, aby zůstávali u nás v Evropě a abychom využili jejich potenciál. Takže prosím, nehovořme o sobě hůře. Nepomluvím, jak si sami sebe. A nyní k tomu vánočnímu stromku, to je samozřejmě krásný, krásná metafora, nebo 14. prosince budeme krátce před Vánoci Ale Můžeme diskutovat o tom, zda potřebujeme vánoční stromek či ne. Ale chci eh, konstatovat jedno. Pokud vánoční stromek, tak má být ozdoben rozumně, pěkně a pestře, tak, aby z něj měli radost skutečně všichni. Což ovšem znamená, že tento vánoční stromek musíme ozdobit koherentně a ne, aby vznikl nějaký chaos, změť. Pak by to nebylo pěkné. O to musíme dbát. A pan de Graaf zmínil jednu důležitou věc, na kterou navazuji a také jedna dáma, že musíme si jasně uvědomit, které problémy je třeba vyřešit a jak je chceme řešit. Skutečně to jsou otázky, které vyvstaly a my eh, si to musíme velmi dobře uvědomit. A dále musíme dbát o to, abychom tady neměli skutečně nějakou mozaiku 28 růž, různých úprav, protože my na evropské eh, evropské úrovni jsme zůstali nečinní a abychom se potom pokoušeli opravovat veškeré ty problémy, které pak z toho vzniknou. Tím, že bychom měli tuto fragmentaci do 28 národních úprav a právě v otázech platform, geoblokování, toho, co skutečně by mělo být upraveno na základě jednotného trhu, tak zde se musíme skutečně být na pozoru a dobře si, dobře si zvážit, za to chceme přenechat regionům či národním státům, či zda skutečně k tomu chceme přistoupit evropsky, tak abychom mohli co možná nejlépe podpořit naši evropskou ekonomickou sílu. A jednu věc bych tady ráda jasně řekla. Pane de Graf, nepokoušejte se vytvářet jednu definici, či nalézt jednu definici pro platformu. Na tom prostě srozkotáte, neboť platformy, které existují, které se nabízí a které se čím dál tím více množí a šíří, jsou tak různé, že prostě není možné nalézt jednu definici. Prosím, nemrhejte čas v takovýchto snahách, ale podívejme se na to, v jakých oblastech platform jsou problémy, kterým se věnovat musíme. Na to se musíme soustředit. A tady jsou problémy zcela různé povahy ve zcela různých platformách. Například v platformách elektronického obchodování máme problém geoblogingu. Při sdílené ekonomice, při službách v této oblasti máme například eh, problém, eh, jak si tak, takové to švart systému těch falešných OSVČ a veškerých těch sociálních problémů, které se s tím pojím. U vyhledávačů máme problém dominantních eh, monopolistických hráčů, jednotlivých poskytovatelů. Tedy to jsou problémy zcela různé povahy, v celá různých oblastech, ke kterým musíme přistupovat různě a o to nám musí jít. A tím bych dospěla k závěru svého vystoupení, i když bych v podstatě ráda ještě hovořila o té řadě dalších témat. Děkuji. Děkuji. A paní Kalas. Děkuji za všechny příspěvky. S potěšením jsem si vyslechla, že eh, tady sdílíte náš názor v tom smyslu, že zpráva by měla vyznívat pozitivně. Pokud o ochranu spotřebitele, otázka je, jestli eh, poškodíme sdílenou ekonomiku ve chvíli, kdy se budeme snažit uplatnit veškerá pravidla, která v tuto chvíli uplatnit můžeme, protože, jak kolegové správně řekli, ty nové nástroje dávají eh, spotřebitelům daleko větší moc a pokud bychom se je pokoušeli regulovat, možná bychom je poškodili, tedy jak ty zákazníky, tak digitální ekonomiku. Souhlasím s prohlášením v tom smyslu, že ta, co je digitální, má dopad na celou společnost, ale nesmíme zapomínat, že název té zprávy zní jednotný digitální trh. To znamená, že se to soustředuje a mělo by se to soustředovat na ekonomiku jako takovou. A nemůžeme řešit všechny aspekty fungování společnosti. Pokud jde o spektrum, je velmi důležité pochopit, že rádiové vlny překračují hranice. Takže pokud tady chybí společná pravidla, tak eh, to v podstatě tady zabraňuje většímu rozvoji a šíření technologií. Pokud jde o služby OTT, asi není úplně správné srovnávat Telekom s OTT, protože je relativně jednodušší změnit poskytovatele služeb OTT v porovnání s přechodem od jednoho operátora k druhému a se změnou telefonního čísla. Souhlasím s tím, že bychom neměli dělat průtahy kolem hlasování, jak už řekli kolegové Měli bychom tedy udržet to tempo a motivovat tím komisi. Já nepodporuji tedy myšlenku krátkého textu versus dlouhý text, ale zároveň bychom neměli ztrácet to na tedy ze zřetela to jádro textu. Pokud se tam budeme snažit uvádět úplně všechno, tak eh, to možná příliš rozmělníme. Souhlasím také se závěrem kolegy, který řekl, že eh, bychom tedy neměli vytvářet tu takzvanou pevnost Evropa, ale pouze regulovat fungování digitálního trhu. Pan předseda, děkuji. A i když vidím, že tu jsou určité rozdílné názory i tady v na věc, včetně názoru na vaše stanovisko. A před, přesto se dohodneme, dovolte mi něco navrhnout, času, totiž časový rozvrh. To, kolik času máme na posouzení pozměňovacích návrhů, až do 1. prosince, kdy opět proběhne společné zasedání výboru, hlasování na půdě těchto, tohoto společného zasedání bude pak 14. prosince a 21. ledna se bude hlasovat na plenárce. Pokud se nám to podaří dodržet, tak to jsou skvělé zprávy. Děkuji také za skvělou diskuzi. A pokud dovolíte, požádám ještě paní spolupředsedkyni, aby se vyjádřila paní spolupředsedkyně, děkuji. Bylo to mimořádně zajímavé vyslechnout si dnešní odpolední debatu a souhlasím s tím, že bychom měli postupovat co nejrychleji, tak abychom celou věc ještě odhlasovali před Vánoci. Ještě jedno tak pozorování technické povahy. Já jsem za posledního mandátu pracovala jak pro ITRE, tak IMCO. A všímám si, že naše pracovní metody se trochu liší, zvláště pokud jde o hlasování o kompromisních návrhech. Ve výboru Imko. pokud jsme nesouhlasili s nějakým kompromisním návrhem, tak jsme je rozdělili do jednotlivých eh, částí a hlasovali jsme zvlášť, zatímco u výboru ITRE to řešíme jako 5.1, 5.2, ABC a tak dále a nesnažíme se dělit hlasování, nesnažíme se tady o dílčí hlasování. Pokud tady pak panují eh, odlišné názory, snažíme se je harmonizovat na, ve formě kratších pozměňovacích návrhů. Jinými slovy, snažíme se seskupit ty části, na kterých se shodneme, do kratších pozměňovacích návrhů ale to pak tedy má dopad na konečnou, konečný výsledek hlasování. A já se obávám, že v případě, kdy máme příliš velký počet pozměňovacích návrhů, tak snaha postupovat demokraticky vede k velmi rozštěpeným výsledkům hlasování. Já si však myslím, že bychom měli být schopni prokázat všem, kdo naši práci sledují, že naše postupy jsou skutečně striktní, demokratické a že se snažíme za všech okolností dospět ke schodě. Já vím, že to je složité, ale oslavím sekretariát a budu se mu snažit vysvětlit, co mám na mysli. To by totiž mohl být nejlepší způsob, jak všem vysvětlit, jak se tedy stavíme k těmto záležitostech. Tem. Naše příští zasedání je 1. září. A to také tedy budeme moci vyloupnout první čokoládu z adventního kalendáře. A tedy tu věc kompromisních návrhů ještě musíme s Vicky prodiskutovat flexibilita je zásadní a pokud tedy se vyžádá dílčí hlasování o jednotlivých částech pozměňovacího návrhu, Dobrá, my to řešíme ve výboru ITRE tak, že tady máme pak nějaký dodatek, který sám o sobě není pozměňovacím návrhem, ale je to prostě dodatek, o kterém také můžeme hlasovat. a tedy eh, doufáme, že i naše sekretariáty budou flexibilní při přípravě hlasovacích seznamů. Takže ještě jednou děkuji a uvidíme se znovu 1. prosince na společném zasedání obou výborů.